Guten Tag, liebe... Dobrý den, dobré odpoledne, milí kolegové. Nejsme tady sice ještě v úplně plném počtu, ale máme tady už své předsedy vedoucí, tak začneme. Já tady budu krátkodobě tomu předsedat, než se dostaví jeden z místopředsedů a přecházíme k pořadu jednání. Souhlasíte s pořadem jednání? Jenom krátká připomínka, dvanáctka se odkládá na příště. Nejsou tedy žádné námitky? Výborně. Ještě jedno sdělení. Toto zasedání, jako vždy, je webstreamováno. Doufám tedy, že máme celou řadu věrných posluchačů a diváků. A nyní máme tady e, zprávu delegace z Řecka, kde se rozjeli od 26. do 27. srpna. Máte ji v angličtině, i když samozřejmě je k dispozici ještě i v němčině a ve francouzštině. Máte rovněž k dispozici zápis z 5. září. Pokud ani vůči němu nemáte žádné námitky, tak do konce tedy nynějšího zasedání, tak bude platit, že jsme jej schválili. A nyní už přecházíme k našemu milému váženému hostu, Nevenu Mimicovi. Eh, vítejte srdečně, eh, jsme rádi, že jste mezi námi a máte slovo. Bohužel bez mikro. A. Ah. Je to velice vzácná příležitost dnes a já si ji velice vážím, že mám tuto příležitost si s vámi vyměnit názory a zkusit zhrnout, co už se událo v tom tříměsíčním období, co jsem se ujal odpovědnosti za politiku vůči spotřebitelům v rámci Evropské komise. Já jsem přesvědčen, že všichni společně jsme na dobré cestě, abychom spotřebitelům dodali to, co si přejí a co potřebují, i když ještě nás čeká v nejbližších měsících pár velice zásadních kroků a ty jsou i mou prioritou. První prioritní oblast to je dokončit ještě to, co nám zbývá v legislativní oblasti týkající se bezpečnosti produktů, zdravotnických prostředků a rovněž platebních účtů. Mou žádostí je i nadále, aby se vše dokončilo a spoluzákonodárci, aby vše přijali ještě v tomto volebním období. Nové nařízení týkající se bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem jsou klíčové, abychom zlepšili obecný rámec týkající se této problematiky. A já jsem vděčný jak parlamentu, tak eh, předsednictví a radě, že i oni k tomu přistoupili jako k prioritě a pokročili ve vyjednávání. Zejména zde chci poděkovat zpravodajkám paní Šaldemoze a paní Pietikainen. Doufám, že brzy budeme schopni najít řešení týkající se země původu. Rovněž počítám s vaší podporou, co se týče um, rozsahu působnosti celoevropského systému uh, rychlého šíření informací týkající se nebezpečných eh, výrobků. Účinnost RAPEXu nesmí být podkopána a proto je důležité, abychom si podrželi eh, to, co už máme ohledně požadavků na širokou výměnu informací. Co se týče těch dvou návrhů týkajících se zdravotnických eh, prostředků, společným cílem je zajistit co nejvyšší úroveň bezpečnosti pacienta a zlepšit fungování vnitřního trhu, abychom měli v rámci tohoto odvětví evropského průmyslu plně konkurenceschopný. Rád bych zde vám poděkoval za vaši intenzivní úsilí, zejména paní zpravodajce, paní Noře Bera práce v oblasti eh, směrnice o platebních účtech eh, rovněž musí zrychlit. Máme 58 milionů spotřebitelů v rámci EU, kteří jsou starší 15 let a stále ještě ani nemají platební účet. Občané často přeplácejí za své bankovní služby, mají obtíže, aby pochopili, za co se jim co účtuje a rovněž někdy je problematické zkusit změnit svou banku. Tento výbor samozřejmě sehrává zásadní úlohu v oblasti tohoto návrhu a zejména chci poděkovat paní Hephardt za její práci na návrhu té zprávy a rovněž za to, že jsme se byli schopni dohodnout na harmonogramu tak, abychom rychle pokročili předu. A nyní moje druhá prioritní oblast, totiž zajistit účinnou implementaci a prosazování těch zákonů, které jsme už přijali. Jsem rozhodnut eh, provést legislativu týkající se alternativního eh, řešení sporů a rovněž řešení sporů online tedy ADR, ODR. A my příští rok vydáme vodítka týkající se e, transpozice směrnice v oblasti alternativního řešení sporu a zároveň chceme vytvořit i platformu, která umožní, aby právě řešení sporu online bylo řádně fungujícím nástrojem už v roce 2016. Rovněž činím kroky, abych proaktivně se ujal iniciativy po eh, doporučení týkajícího se hromadného řešení sporu, případně hromadných žalob. Přestože to není závazné, Mám v úmyslu se podívat společně s členskými státy, zda eh, bychom eh, nemohli mít systém, který se bude držet předem určených zásad a Příští týden máme konferenci, kterou už v té záležitosti organizuje litevské předsednictví ve Vilniusu. Rovněž jsem odhodlán soustředit se na další posílení prosazování ehm, zákonodárství v oblasti spotřebitelů, zejména e, co se týče vyloučení nespravedlivých komerčních praktik a zajištění e, plného dodržování mm, a ctění práv e, spotřebitelů. Celá řada důležitých nástrojů se využívá už nyní, například hromadné kontroly webových stránek a e, jakékoliv porušování zásad, které má vliv na spotřebitele v nejrůznějších členských státech a přímý kontakt s odvětvími, kterých se to týká, abychom dosáhli rychlého zlepšení situace na dobrovolné bázi. Ale já se chci posunout ještě dál. Společně s národními orgány prosazování zákona a jinými partnery se chci zamyslet nad tím, jak můžeme využít dnešního rámce, abychom byli ještě účinnější úspěšnější v tom, jak prosadíme spravedlivé řešení. Dám vám jeden příklad. Spotřebitelé často spoléhají například na to, jakou, eh, jaké doporučení, případně ohodnocení napíše někdo jiný, kdo například pobývá v daném hotelu. Ale víme, že v současné době je mnoho takovýchto hodnocení, buď eh, falešných, anebo zavádějících, odhaduje se až 30%, ale nějaké řešení je problematické. Kdybychom se ale nad tím zkusili zamyslet vážně, tak bychom možná mohli přijít s určitými odpovědmi a rovněž s tím, do jaké míry je současné zákonodárství z to řešit tohoto typu problémy a já o tom se píši zprávu a přednesuji parlamentu a radě právě týkající se spolupráce v ochraně spotřebitelů či nařízení v této oblasti. Eh, v rámci přípravy brzy spustím veřejnou konzultaci. To bude opravdu proces s otevřeným koncem, kde doufám, že všechny zainteresované strany nám pomohou přijít na to, jak nejlépe řešit otázku dlouhodobého rámce pro účinné řešení práv spotřebitelů v Evropě spoléhám právě i na příspění parlamentu v této oblasti a s velikým potěšením se dále budu věnovat i cíleným diskusím v rámci vašeho výboru, pokud si to budete přát. Mm, paní eh, předsedkyně, vážení členové výbory a konečná priorita, to je pro mě dokázat, že všechny naše politiky znamenají hmatatelné výhody pro spotřebitele od energetiky přes životní prostředí až k telekomunikacím a elektronickému obchodování. V úzké spolupráci s panem komisařem Oettingerem na dalším fóru občanů, tom energetickém fóru, předstoupím se zprávou o tom, jak by měly vypadat transparentnější energetické účty a jak pomé, můžeme pomoci spotřebitelům lépe řídit svou energetickou spotřebu. Rovněž se podíváme na doporučené postupy v různých členských státech, co se týče kolektivního, kolektivních změn dodavatele v energetické oblasti. Doufám, že rovněž podpoříme dobré iniciativy ve členských státech a doufám, že budeme schopni to vztahovat na stále nové zainteresované zainteresované strany. Všechna tato práce samozřejmě má permanentně posílit eh, naši základnu týkající se důkazních materiálů. A studie eh, už provádíme například k fungování energetického trhu, jak s ním mohou spotřebitelé zacházet, jak si mohou srovnávat eh, ceny eh, na internetu, na druhé straně, jak jsou některé tvrzení zavádějící v oblasti ochrany životního prostředí, jak jsou zranitelní tedy spotřebitelé na tom a já doufám, že vy mi v tom všem opravdu pomůžete, milí poslanci. Děkuji vám za pozornost. Výborně. Srdečně vám děkuji, pane komisaři. Děkuji za tento výhled do budoucna, vlastně do května příštího roku, do voleb vlastně a nyní zahájíme rozpravu, diskusi. Nejdříve koordinátoři pan Šváb a pak Paní Gebhardt, prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, kolegové, kolegyně a pane komisaři. Jsme samozřejmě velice rádi, že jste po letní přestávce přišel mezi nás, abyste nás informoval o tom, co plánujete na další měsíce na naplňování, v oblasti naplňování vnitřního trhu, v oblasti ochrany spotřebitelů a tak dále. Otevřeně řečeno, a mě by zajímalo, eh, jak vnímáte to, že jste v současné době eh, komisař odpovědný pouze za eh, politiku spotřebitelů a jak svoji práci koordinujete s ostatními generálními ředitelstvími? Víme, že už jste hovořil o léčebných zařízeních a zde je a zde je velice eh, důležité, důležitá také otázka eh, právě ochrany spotřebitelů. Myslíte si, že náš výbor je schopen nalézt rovnováhu eh, mezi kontrolami a ochranou spotřebitelů na straně jedné a na straně druhé mezi inovacemi a ochranou výzkumu. Víme, že pacienti mají někdy špatné zkušenosti s léčebnými zařízeními, nicméně většina moderních léčebných zařízení velice pozitivně pomáhá pacientům a jsou dobře přijímány. A ještě poslední věc z této oblasti, pane komisaři. Vy jste hovořil o prosazování legislativy v členských státech. V některých oblastech eh, je to eh, problematické. V nadcházejících dnech budeme hlasovat o eh, obecné směrnici o bezpečnosti produktů. Zde půjde především o označení Made in. My jsme o tom hovořili již s vaším předchůdcem, panem Tajánem. Byl byste ochoten provést hodnocení dopadů? společně s parlamentem tak, aby spotřebitelé měli větší představu o dopadech této legislativy do budoucna. A děkuji. A také samozřejmě je důležitá otázka malých a středních podniků. V Německu je o tom velká diskuse. Paní Gebhardt. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Mimico, za informace, které jste nám dnes poskytnul. Já se domnívám, že je už jasně vidět, že zde máme, i když eh, krátkou eh, dobu, eh, komisaře, který se zabývá výhradně ochranou spotřebitelů. Já si myslím, že to je velice dobré. Dělá to dobře Evropské komisi, protože je jasně vidět, že spotřebitelé pro Evropskou komisi jsou tak v podstatě důležitější. Já si myslím, že bychom měli intenzivně pracovat na otázce účtu. Je důležité, aby už v tomto funkčním období bylo učiněno rozhodnutí. Je mnoho občanů Evropské unie, kteří nemají přístup k platebnímu účtu. Ne proto, že by nechtěli, někteří nechtějí samozřejmě, ale jiní by chtěli mít účet, ale nemají tu možnost. Je to problém především v dnešní době, kdy je těžko představit si život bez bankovního účtu, prostřednictvím kterého člověk může posílat platby, přijímat platby a tak dále. Takže to je zásadní otázka pro nás. A je také důležité, abychom zajistili, že e, tyto, tato základní konta, tyto základní účty budou pokud možno bez poplatků, anebo ty poplatky budou e, pouze symbolické. To je důležité. Jsem trochu zklamaná, pokud jde o to, co jste řekl o kolektivních, kolektivním řešení spolu. My jako parlament už roky hovoříme s Evropskou komisí o tomto tématu a už léta eh, nám znovu a znovu komise slibuje, že se zde něco udělá, že to bude přeskoumáno, znovu přeskoumáno a eh, teď jste nám právě oznámili, že se to bude opět přeskoumávat. Někdy ale musí Evropská komise konečně jednat pokud řeknete jako komise, že to nechcete, potom je to jasné prohlášení, potom my jako parlament se k tomu nějakým způsobem postavíme. A nebo řeknete, chceme to a poté e, nám předložte konkrétní návrh. Ale už léta jde o to, že se jenom slibuje, že se něco připraví, že se něco udělá. To nás neuspokojuje. A já bych vás chtěla požádat, abyste e, v tomto směru trochu více tlačil Vím, že v Evropské komisi ne, nejsou všichni stejného názoru, eh, ani v Evropském parlamentu nejsme všichni stejného názoru, ale potřebujeme poskytnout našim občanům odpověď, jak se bude v této věci dále pokračovat. A nesmíme je nechat v nejistotě. A třetí věc, kterou chci zmínit, je otázka principu země původu, eh, případně made in. Myslím si, že to je důležitá věc je to věc, na kterou potřebujeme rozumnou odpověď. Občané by chtěli, odkud, chtěli vědět, odkud produkt, který si chtějí koupit nebo kteří si kupují, odkud pochází a kde a za jakých podmínek je vyroben. Některé občany to nezajímá, těm je to jedno, ale celá řada občanů to chce vědět. A my potřebujeme údaj, a to údaj, který ponese odpovídající informace tento údaj eh, nesmí být eh, žádným případem eh, přehnaný. Ano, nějaká věc se vyrobí třeba v Číně, poté se tento kus oblečení, na něj se naší knoflíky v Německu a napíše se na to, že je to vyrobeno v Německu. To není v pořádku. Není to dobré ani pro malé a střední podniky. Uh, Eh, myslím si, že potřebujeme nějaký údaj, nějaké označení, které by eh, nezatěžovalo přehnaně malé a střední podniky, ale které by zároveň umožňovalo poskytnout dostatek informací spotřebitelům, kteří chtějí vědět, odkud produkt pochází. Děkuji. Než eh, předám předsednictví panu Koferatimu, chtěla bych zmínit jenom dvě připomínky nebo otázky. My všichni chápeme, že eh, chcete dokončit eh, schvalování tří směrnic ještě před eh, volbami, tak aby je členské státy musely implementovat. To je určitě dobré. já si myslím, že je dobře, že příští rok se chcete soustředit především na implementaci, protože to je věc, která nám všem leží na srdci a která je problematická. Já mám ještě dvě věci, které mi eh, dělají obavy. A první věc se týká hromadného řešení sporů. Poté, co jste řekl, možná to můžete ještě vysvětlit, mám dojem, že jste v komisi nedostal eh, dostatek eh, podpory a tak se vydáváte nyní eh, cestou přes členské státy. Bude konference v Litvě a zdá se, že se snažíte získat členské státy pro tento návrh. Já to chápu, to by byla rozumná cesta, ale my máme zkušenost, že členské státy ještě silněji tuto věc blokují, než komise. Ví to celá řada kolegů i z jiných politických skupin. Víme, že v celé řadě členských států také probíhají volby a já jsem velice skeptická v této věci. Já si myslím, že byste se měl spolehat na své spojence. Vaším spojencem je určitě velká část parlamentu, moje politická skupina a i některé další politické skupiny. Já si pamatuji, že jsem četla, že Evropská komise má nějakou myšlenku vydat se třetí cestou, tedy nezavádět americký systém, ale zároveň nemít současný status quo. A četla jsem, že už e, nějakým způsobem tuto třetí cestu rozpracováváte, takže snad nám k tomu něco řeknete. A další věc, transparentnost e, cen energií. Myslím si, že nejenom v mé zemi, ale v celé Evropě e, ceny energií představují určitý problém, mohou představovat problém i do budoucnosti a je nutné v celé energetické politice něco změnit. Je třeba zvýšit transparentnost cen. Existují už některá soudní rozhodnutí na národní i celoevropské úrovni a já si myslím, že by bylo dobré, abychom zde zdůraznili transparentnost. E, I v této oblasti budete mít naši podporu. Bylo by vynikající, pokud by se vám to podařilo e, naplnit ještě před e, evropskými volbami, protože to je téma, kde by celá řada kolegů mohla dokázat, že Evropa v této věci, která se úzce týká všech občanů, něco dělá. Mnohokrát děkuji a nyní si změníme předsednictví. Já si vyslechnu ze svého místa vaši odpověď. Děkuji, děkuji, že opět jste eh, tady vyjádřili eh, velice živý zájem o, protože váš výbor vždy eh, se aktivně zajímal o veškerá spotřebitelská témata a tudíž výměna názoru o ochraně spotřebitele a spotřebitelské politice tady ve výboru IMCO to vždy je příležitost, která eh, určitě posune vpřed efektivitu a význam této naší tedy spotřebitelské politiky. Na začátku funkčního období mandátu i během slyšení zde před výborem, tak jsem se pokusil poukázat na to, že spotřebitelská politika je politikou průřezovou, horizontální, která v podstatě eh, propojuje alespoň 10 až 12 dalších komisařů, respektive evropských politik. Můj eh, primární cíl je v podstatě spotřebitelská očekávání a spotřebitelské zájmy dát do eh, centra zájmu, když se přijímají eh, normy či opatření v dalších oblastech, tak aby spotřebitelé skutečně se stali hnací silou fungování vnitřního trhu. A tudíž po dvou, třech měsících eh, ve funkci komisaře mohu potvrdit, že moje zkušenost s dalšími komisaři a moje zkušenost eh, se spoluprací s dalšími spotřebiteli v této agendě, kdy se snažím to, aby spotřebitelská politika byla reflektována i v jiných agendách, tak eh, můj eh, dojem je pozitivní. Například místo předsedkyně Kres, tak hodně jsem se zapojil právě do přípravy takzvaného balíčku jednotného telekomunikačního trhu. Já doufám, že tento balíček eh, povede k hmatatelným výsledkům pro spotřebitele na internetu či vůbec v oblasti eh, telekomunikací. To tež platí třeba pro komisaře Barniera a mm, te, především pro služby v bankovnictví a eh, co se týče směrnice o bankovních účtech a i v oblasti podnikánu, podnikat, podnikatelské politice a e, to, co má v agendě v portfoliu pan komisař Tajany. A já ale si nemyslím, že již jsme dosáhli všeho, to ne, ale alespoň jsme e, otevřeli určitý prostor pro to, aby i evropský semestr eh, posílil makroekonomický rámec, fiskální rámec eh, a obě kola evropského semestru skutečně se dobře eh, koncentrovala na toto témata. A s tím musí jít ruku v ruce reálná doporučení, která skutečně budou konkrétní pro spotřebitele, pro politiku oživení ekonomiky a toto i samozřejmě je v zájmu spotřebitelů a spotřebitelské politiky. Samozřejmě máme zde tři legislativní balíčky, na kterých nyní se pracuje v parlamentu. I, jak jsem řekl, nazval jsem to rozhodující fází toto, protože čekáme na přijetí v parlamentu a v radě. A teď pokud jde o ty eh, tedy eh, zdravotní prostředky a výrobky, tak zde bych velice rád, aby eh, rada pokračovala ve stejném tempu a se stejným odhodláním, tak jak je to v parlamentu. Doufám, že parlament velice brzy určitě dostane mandát do trialogu a doufám, že Rada a členské státy mm, pozitivně zareagují a do prosince, respektive ledna, snad i začneme s trialogem o e, tomto balíčku těch e, zdravotních prostředků. Pokud jde o bezpečnost výrobků, zde e, léčivých přípravků, pardon. Zde musím, pokud jde o mm, tedy bezpečnost výrobku, tak zde ano, země původu, to je zatím věc, na které jsme se zablokovali. Za komisi chci zdůraznit, že návrh komise samozřejmě je pořád podle nás mm, platný, protože vychází z mezinárodně uznávaných kritérií pro určování země eh, původu v celním kodexu, v nařízení mm, o celním kodexu, mm, kdy v podstatě e, to končí tím kritériem poslední e, podstatné transformace výrobku. Nyní čekáme na hlasování v parlamentu a e, na tedy pozici parlamentu a čekáme na návrhy členských států rovněž. Zdá se, že pořád ještě existují rozličné eh, názory na tento návrh. Komise by velice ráda pomohla a velice ráda by i přispěla k vyřešení tohoto nařízení o zemi původu Made in. Naším cílem je, aby označování původu eh, tam zůstalo, protože podle nás to je dobrý dodatečný nástroj pro bezpečnost, pro vysledovatelnost produktu, výrobku a i pro boj proti nebezpečným výrobkům, které Eh, se dostávají na evropský trh. A nyní kolektivní žaloby. To jsme tady slyšeli několikrát v vašich tedy eh, v poznámkách koordinátorů. Ano, to je dlouhodobá záležitost. Zatím eh, zatím se to eh, nedostalo na úroveň eh, normativních eh, opatření, tak jak by se některým státům líbilo. Zatím tedy se to nedostalo na úroveň závazného předpisu, tak jak by si většina členů tohoto výboru přála. Ale komise stále mm, se snaží chovat realisticky. Dostali jsme na, se na úroveň, že mm, se snažíme chovat se realisticky. A vůbec nebylo snadné se dostat eh, i na tuto úroveň, to znamená vydat doporučení členským státům, aby ve svých právních řádech Eh, vytvořili tento institut a zavedli v praxi tento institut kolektivních žalob. Byly zde opozice proti kolektivním žalobám eh, z důvodu právních tradic některých členských států a tudíž přístup komise je tedy to, aby toto doporučení se stalo co nejvíce takovým silným nástrojem a s tím, že komise bude si přát, aby členské státy se zavázaly, že toto doporučení budou realizovat ve maximu počtu členských států. A možná zde ještě bych měl zmínit, že ceny energií a ty hmatatelné eh, výhody hm, plynoucí z eh, lepších systémů kolektivních žalob, to je věc jistá. A samozřejmě druhý mm, energetický balíček, eh, ten eh, samozřejmě zavádí hospodářskou soutěž, tedy konkurenci v sektoru energetiky, v podstatě přináší nízké ceny především pro elektřinu a plyn. A komise zde nyní by si přála dále rozvíjet. E, to e, takové všeobecné obecné opatření nebo doporučení, pardon, doporučení, které by se e, týkalo fakturace cen energií, tak aby tato fakturace byla pochopitelnější pro spotřebitele, průhlednější. To je Jedna naše aktivita, druhá aktivita, chceme umožnit eh, spotřebitelům eh, eh, šetřit energiemi. A to je tedy spojeno i s těmi transparentními faktorami, ano. A třetí naše aktivita je, že chceme umožnit, aby mohli spotřebitelé měnit poskytovatele energii kolektivní eh, způsoby přecházení k jiným poskytovatelům, dodavatelům, to již existuje v některých členských státech a my jako komise chceme zjistit, jaké jsou možnosti rozšířit tuto praxi mezi další státy. Gra, Děkuji, děkuji pane komisaři. Ještě o slovo eh, požádala paní kolegyně Sehnalová ale já se ještě, než dám slovo, ptám se, zda ještě někdo jiný chce slovo, nebo ne. Nebo tedy schromáždíme nejprve všechny ty dotazy a poté mm, pan komisar zareaguje na celé kolečko otázku. Takže prosím, máte slovo. Dobrý den, pane komisaři. Já v podstatě se omlouvám kolegyním a kolegům, kteří tady byli od začátku, na rozdíl ode mě, eh, a dostanou slovo, eh, slovo až po mně. Já se omlouvám za pozdní příchod, protože jsem hlasovala na jiném výboru. Eh, pane komisaři, my se vidíme v, v krátké době po druhé. Viděli jsme se minulý týden na promítání českého dokumentárního filmu Šmejdi tady v Evropském parlamentu, který se dotkl jedné z těch oblastí, která nám leží velmi na srdci a to je vymáhání eh, stávající legislativy, eh, protože ukázal, že i pět let poté, co eh, je účinná tedy směrnice o nekalých obchodních praktikách, jak ta situace vypadá vypadá v reálu a že je opravdu velmi neutěšena. Proto eh, já velice vítám eh, tu avizovanou veřejnou konzultaci, pokud se týká eh, tedy ochrany spotřebitele. Vítám určitě i to, co zaznělo ve sdělení komise z března 2013 a to zaměření se na spolupráci dozorových orgánů, protože se domnívám a z té prezentace minulý týden nebo z té debaty vyplynulo mimo jiné i to, že triky, které se samozřejmě vymýšlejí stále nové, eh, tak některé jsou velmi staré a mm, setkali se s nimi spotřebitelé v podstatě v některých státech eh, a postupně se přesouvají do jiných států a možná stále více na východ, takže ta spolupráce mezi eh, dozorovými orgány si myslím, že v tomto eh, smyslu je víc než na místě prostě přenášení dobrých zkušeností, to by velmi pomohlo. Moje další otázka, nebo spíš to, na co bych se chtěla zeptat, se ovšem týká rovněž avízované osvětové kampaně směrem směrem ke spotřebitelům, eh, která byla avizována pro letošní rok, který je Evropským rokem eh, občanů. Eh, já jsem upřímně řečeno nějaké kvalitativně jiné aktivity nezaznamenala, takže bych se chtěla ještě zeptat, jestli v tomto něco chystáte nebo se chystá komise podniknout. A poslední zcela konkrétní dotaz rovněž vlastně souvisí s ochranou spotřebitele a s těmi problematickými předváděcími akcemi, eh, které nás skutečně trápí, a to je přesun těchto předváděcích akcí do zahraničí. Eh, tam jsou samozřejmě zranitelní spotřebitelé ještě pod větším tlakem, takže bych se chtěla zeptat, jestli v tomto eh, hodláte udělat nějaké kroky nebo o tom máte nějaké povědomí. Děkuji. Grazie, la collega Thun. Děkuji, kolegyně Thun má slovo. Já též to bardzo doceniam, paní. Já si toho, pane komisaři, rovněž nesmírně vážím, totiž, že jste vlastně průběžně s námi v kontaktu. Jsem přesvědčena, že je to velice přínosné a že budeme dosahovat díky tomu stále lepších výsledků. Dnes mě zde zaujalo několik témat, ale možná se budu věnovat hlavně eh, tomu, neustále opakovanému online dispute resolution, tedy řešení sporu online. Mnoho jsme o tom nařízení i o té směrnici už debatovali a objevily se nám na obzoru problému. Vy jste hovořil o tom, jak k tomu komise údajně přistupuje realisticky. Ale ono to původně tak realistické nebylo. To jsme byli my, kdo jsme tomu dali ten reálný rozměr. A nyní by mě zajímalo, jak to pokračuje. Jak se tedy postupuje dál v té věci za prvé, jak spolupracujete s členskými státy v otázce transpozice té směrnice. Není tomu tak, že by členské státy například potřebovaly nějak podpořit nebo možná um, určitým způsobem koordinovat, aby ten systém toho ADR byl opravdu v celé EU nějakým způsobem soudržný. Další problematická oblast byly finance. Ukázalo se, že Evropská komise sama nemá dost peněz na to, aby byla schopna utáhnout například otázku překladů, které jsou nutné, aby to mohlo přeshraničně probíhat, ta online dispute resolution. A mě by zajímalo, zda eh, ten překladatelský nástroj bude, kdy bude, jak se to projeví. Možná nejlepší by bylo, abyste k nám ještě jednou přišel, pane komisaři, a prezentoval přímo na, k tomuto tématu něco konkrétně, protože já mám velice mnoho ohlasů od svých voličů a právě zajímá tato platforma ODR. A tady ještě navážu na jednu věc té třetí části mé otázky na paní Gebhardt Otázka made in země původu. Na mě se obracejí velice často spotřebitelské organizace, které tvrdí, že když se uvádí jedna konkrétní země made in tam a tam, tak vlastně je spotřebitel uváděn v omyl, protože většina výrobků dnes se sestavuje nebo vyrábí ve více rozemích. A to německé řešení, kde je to vlastně dobrovolný údaj, že si to tam někdo může uvést nebo ne, mi připadá velice praktické tady opravdu sice co dává určitou svobodu tomu výrobci, ale zároveň nikoho nepodvádíme. Tedy uvedeme tam made in tam a tam, pokud je ta informace opravdu pravdivá, pokud opravdu celý výrobek vznikl v dané zemi, byl vyroben tam a tam, mně tedy osobně připadá, že spíš to německé řešení je velice pozitivní a že bychom ho mohli využít v celé EU. Děkuji. Grazie. Děkuji. A kolega, kolegyně Pérez, Maria Irigoyen Pérez, prosím. Děkuji, děkuji, pane komisaři. Já bych se chtěla podívat na jedno ze základních práv, a to je právo na zdraví. Je to právo na důstojný život eh, a to znamená bez sociálních rozdílů. Všichni stejně a stejné, eh, eh, stejný tedy přístup k léčbě i samozřejmě k té nejdražší léčbě. Já chápu, že eh, vyhodnotit sociální práva, to znamená i, že v podstatě, kdybychom je chtěli nějak diskreditovat, tak to znamená, že bychom i diskreditovali jedno z základních hodnot. Zde Kypr hm, prezentoval jeden z útoků, kterým trpí Evropa a i zde i u nás tedy v mé země, tedy mé zemi také tedy eh, máme mm, tedy problém s rovnými eh, způsoby přidělování zdravotních prostředků v nemocnicích. Děkuji, kolega. Kolegyně Metzola. Ispirata minn waħda li kif il-kollega tiegħi. Mnohokrát děkuji. Já bych reagovala na to, na co se ptala už paní Tun. Jedná se o řešení spolu online a o překlady, které se zmiňují v tomto nařízení. My jsme o tom hovořili s komisí při nejrůznějších příležitostech. Existují zde určité finanční limity pro tento překladatelský nástroj. Víme, že tento nástroj nemůže být plně financován ze strany programu pro spotřebitele vzhledem k tomu, že celkový rozpočet byl omezen. Pane komisaři, já bych byla ráda, abyste nám řekl, zda stále ještě cítíte závazek kontrolovat požadované zdroje na poskytování tohoto překladatelského nástroje. Evropští spotřebitelé se domnívají, že tento nástroj je nesmírně důležité. Děkuji. Pan komisař nyní má slovo, aby reagoval na otázky. Uh, Děkuji. Pokračujeme tedy ve výměně názorů k těm všemto velice důležitým tématům, o nich jste se zde zmínili, na něž jste mě upozornili, vážení poslanci. Nejdříve záležitost těch nekalých praktik, které právě ten film Šmejdí, který jste zde nedávno promítali, tak živě a názorně předvedl, film se právě týkal těch nekalých praktik uplatňovaných vůči zejména zranitelným starším občanům, kde se snaží někteří podvodní obchodníci víceméně nutit je, aby si koupili něco, co nepotřebují a nic, co nechtějí. Ano, je to pravda, že prosazování práv spotřebitelů a legislativy v té oblasti je otázkou členských států. To je oblast působnosti členských států. Ale k čemu se chci zavázat já? Navodit lepší koordinaci, abychom byli schopni pomoci těm orgánům prosazování lépe spolupracovat vzájemně a spolupracovat soudržným způsobem, tak aby ty praktiky, které jsou nejčastěji zneužívány, byly opravdu potírané. Tedy začneme veřejnou konzultací, eh, co se týče spolupráce v oblasti ochrany spotřebitelů, spolupráce v oblasti těch orgánů, které mají prosazovat tu legislativu, to spustíme velice brzy. A to bude pro nás takovou příležitostí, aby mohli všechny, všechny v podstatě policejní soudní orgány, všechny orgány, které mají prosazovat eh, ochranu spotřebitelů, se věnovat a soustředit na ty nejzávažnější projevy porušování komerční legislativy, aby se mohli vzájemně dělit těmi nejlepšími způsoby, jak si s tím poradit a aby byli schopni koordinovat svou činnost eh, se sousedícími státy. Bude to veřejná kol- konzultace, která se nebude týkat pouze jednotlivých eh, orgánů prosazování a komise. Ne, zapojíme do toho širokou skupinu zainteresovaných stran, ze všech oblastí, z odvětví, spotřebitelských združení a počítám i s přispěním zprávy, konkrétní zprávy, která bude aktualizovat eh, situaci v oblasti toho, jak členské státy jsou schopny tuto legislativu prosazovat a chránit práva spotřebitelů. Nyní, mechanismy alternativních způsobů řešení sporu a mechanismy řešení sporu online. Ano, to jsou vše důležité mimosoudní způsoby, jak si poradit s nějakým sporem, a kde spotřebitel opravdu se nechce obracet na soud. My samozřejmě jsme velice intenzivně pro, aby vznikala poradenská střediska, spotřebitelská střediska po celé Evropě, ale zároveň ty mechanismy toho mimosoudního řešení sporu a ty platformy ODR pro to řešení sporu online, které poslouží spotřebitelům, tak, aby opravdu si sami vlastně mohli poradit s tím problémem a budou mít vše ve vlastním jazyce a budou mít k dispozici pomoc, která bude cenově přístupnější, transparentní a zároveň často vlastně i účinnější a rychlejší, než kdyby se museli obracet na soud a řešit ten spor tam. Tedy tady mohu eh, pouze opakovat eh, skutečnost, že platforma ODR a mechanismus ODR bude k dispozici tak, jak s ním počítá nařízení, tedy do roku 2016 komise si víceméně pohlídá všechny technické i finanční prostředky, aby ta platforma opravdu byla k dispozici v této lhůtě. Samozřejmě, že počítáme i se spolufinancováním ze strany spotřebitelských programů. To ale nestačí. Máte pravdu, tady už ale byly přislíbeny určité dodatečné a paralelní zdroje finančních prostředků pro tu platformu a nemohu než opakovat ODR. To bude platforma, která bude plně funkční nejpozději v roce 2016. Důležitá slova zde zazněla v otázce zdravotnictví a problémů, které jsou tedy velice zřejmé a i v otázce financování systému zdravotnictví se neustále zvyšují, jsou stále vážnější. Ehm, pan komisař pro spotřebitelskou politiku a komisař pro zdravotnictví by měli být těmi, kteří budou klíčoví a kteří to budou mít na starosti, ty záležitosti. A právě zájmy pacientů, zájmy spotřebitelů by měly mít přední místo. Já to tedy opravdu předám, ta slova, a s komisařem Borgem o tom pohovořím, abychom společně vytvořili přiměřený rámec pro zdravotnictví, pro pacienty kteří by neměli opravdu být vlastně obětí toho systému, obětí například nějakých eh, finan, finančních omezení, nějakého krácení finančních prostředků, které opravdu se negativně projevuje na mnohých eh, zdravotnických eh, zařízeních v mnohých členských státech. Jedna otázka, případně komentář, v tom ještě předchozím kolečku se týkala potřebné rovnováhy v tom balíčku týkající se zdravotnických eh, prostředků mezi bezpečností pacienta a spotřebitela na jedné straně a konkurenceschopností a inovativností v oblasti výrobců eh, těchto prostředků a pomůcek zdravotnických. To jsou často malé střední podniky, které se tomu věnují, které vyrábějí, přicházejí z výrobky na trh a je důležité, aby měli možnost přicházet s inovativními prostředky na trh. Ano, ta rovnováha, ono to nikdy nebylo jednoduché udržet, máte pravdu, ale mně připadá, že celkem ta koncepce toho balíčku v té otázce zdravotnických eh, prostředků a zařízení, kterou nyní přijal parlament a která plyne rovněž z návrhu komise, je taková konvergentní a sleduje tu osu v tom smyslu, že ten balíček rozhodně neublíží. Neublíží ani bezpečnosti pacientů a pacientům tedy samotným a zároveň nebude na úkor inovativního přístupu výrobců. Jedním z důvodů je skutečnost, že například administrativní postupy před uvedením na trh a například celý postup schvalování nějakého inovativního zdravotnického prostředku předtím, než bude moci být prodáván a komerčně využíván, je rovněž součástí tohoto balíčku. Děkuji. Velice vám děkuji, pane komisaře, za odpovědi. Určitě ještě k řadě tématům se budeme mít možnost hodně vracet s vámi, pane komisaři, protože to je jedno z hlavních témat našeho výboru. Takže děkuji za všechny. A teď bych přerušil do 16.10, protože v 16.10 nás čeká hlasování tak, aby kolegové, kteří jsou na jiných výborech, aby měli možnost přijít a hlasovat. Takže za 10 minut přesně. Děkuji.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

Vážení kolegové, prosím, usaďte se. Budeme hlasovat. Máme zde skupinu švédských návštěvníků. Chtěl bych je zde přivítat mezi námi. Prosím, posečkejte jenom chviličku, jen co začneme hlasovat. A nebo odhlasujeme aspoň první bod, poté se budete moci usadit. Pane Tarabelo, můžete se usadit, abychom hlasovali? Dobrá, můžeme tedy hlasovat. První věc, o které budeme hlasovat, je harmonogram schůzí výboru IMCO na rok 2014. Harmonogram schůzí už byl schválen koordinátory. A my musíme potvrdit orientaci, která již v podstatě je známa. A tudíž, kdo souhlasí, tak prosím, ať zvedne ruku. Va bene. Výborně. Kdo je proti? Chi si astiene? Kdo se zdržel? Kalendář byl tímto odsouhlasen. A takže naši hosté se mohou klidně usadit a budeme pokračovat. A e, teď bychom měli hlasovat o zprávě Maria Irigoyen Perez. A týká se to akčního plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012 až 2020. Máte hlasovací seznam, můžeme tedy začít. Budeme hlasovat tedy o návrhu 1. Parvanová, kdo je pro? tím ruky, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 2. Doplnění. Konstanz Legry bude pro, je proti. A prověříme. Prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A e, takže já bych rád, abyste zvedali ruce, e, tak abych to jako předseda odsud viděl, protože potom je to trochu komplikované vše zkontrolovat. Návrh 3, pěti kánen, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh 4. KN. kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Kompromis číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 7. Zpravodajky, kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme elektronicky. Děkuji. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 11. Kdo je pro? Pardon, 10 proti. Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 13 a 14 dohromady jsou identické, takže Imbrasas a Pasksas prověříme elektronicky, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. Návrh číslo kompromis, kompromis, omlouvám se, kompromis 4, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Eh, návrh 17, Parvanová, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 22 a 23. Imprasas Rolandas. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 20. Kajnen kdo je pro? proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 21, Parvanová, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 24, Parvanová, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat eh, o v celém návrhu usnesení elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, a 30 hlasů pro, jeden proti, takže návrh je odsouhlasen. Blahopřejeme zpravodajce. Thank La relazione successiva. Následující zpráva, o které budeme hlasovat, to je zpráva Gal Pelec, Pelc o evropské obrané technologii v Evropě a průmyslové základně. Určitě máte hlasovací seznam. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh čtyři. Ne. Ne. D- ano, čtyři. Čtyři, návrh čtyři. Je part. Kdo je pro? Kdo? Čtyři. Návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Kompromis dva. Kdo je pro? proti, zdržel se, odsouhlasil. Kompromis 3. A to po částech. První část. Gebhardt. Já bych ráda konstatovala, že já jsem nepodepsala tento kompromisní pozměňující návrh, který tady je na tom hlasovacím seznamu. No allora. No dobře, takže budeme hlasovat eh, po částech. První část kompromisu 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasena. Návrh 15. Harbr. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Kdo se... Odsouhlaseno. Návrh 16, Ole Schmidt, kdo souhlasí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh 17, Gebhardt, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 19, Šváb, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 20 Galpeč, kde pro, Hře proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 21 Schmidt, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnut. 22 Weiler, kdo pro, kdo proti, kdo se zdržel? zamítnout. 23, 24, 25. Budeme hlasovat dohromady. Obermajer. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnutý. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 29. Kalpelč, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 30. Gebhardt, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 31. Bělan, kdo je pro? Kdo je proti? kon, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. Návrh 32, Kephart, kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 33, Bělan, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat o e, celém návrhu. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno 19 pro, 11 proti, 2 se zdrželi. Bene. Výborně, takže tím jsme skončili tu část, která se týkala hlasování. A dáme dvě minuty těm kolegům, kteří eh, potřebují odejít, protože mají jiné závazky jinde a poté budeme pokračovat za dvě minuty přesně.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 Bene, possiamo riprendere i nostri lavori. Budeme pokračovat a já si dám slovo sám sobě, poněvadž musím uvést téma řízení jednotného trhu. To je zpráva, která mi byla svěřena. Jak víte, první disku, je to první diskuze na toto téma dnes. Na téma této zprávy minulém roce Evropská komise předložila ve své zprávě tedy eh, také i tedy kromě toho předložila, eh, předložila sdělení, které se týká řízení jednotného trhu, v podstatě tohoto tématu. A teď, když komise zde eh, tedy podle mě přijela věci, které jsou velice pozitivní pro evropský eh, jednotný trh a tak proto je třeba konstantně se tomu neustále věnovat a to nejenom se zabývat tedy věcnými tématy, ale i těmi procedurálními tématy a to tak, aby i do budoucna v rámci těch ročních analýz eh, respektive v rámci tedy evropského semestru, abychom vždy se zabývali tím, zdali jak je to tedy se stavem eh, jednotného trhu? Vždy je třeba k tomu vytvářet zprávy. My jsme odhlasovali takový návrh, který se týká eh, eh, zprávy Švab. o tom jsme hlasovali na plénu spolu s dalšími zprávami, které se týkaly evropského semestru. To je taková praxe, která se již tady etablovala a dokonce se i posiluje. A to je praxe, která, pokud to takto bude koncept, akceptováno, tak bude se to týkat i našeho výboru, který bude muset se více zapojit a významněji se zabývat, než tomu bylo dříve, touto tematikou. Jak víte, evropský semestr v podstatě byl koncipován proto, abychom se mohli tedy se aby komise mohla zahajovat různá řízení pro účely realizace programu 2020. A právě z tohoto důvodu bychom se neměli omezovat eh, v rámci našeho výboru eh, na mm, tedy jenom některé politiky, měli bychom se zabývat i na ekonomic, zabývat ekonomickými politikami i so, sociálními politikami, které jsou základními pilíři. Ano, jsou to tedy pilíře, které již mají svá pravidla pro fungování vnitřního trhu. Je to tedy takový ale e, e, referenční rámec, obecný, širší referenční rámec, který má vést k tomu, aby náš výbor se mohl více zapojit a aby obohac, obohacoval i ten obsah, politický obsah, i abychom se vyjadřovali k mechanismu evropského semestru. To znamená, my bychom měli se snažit eh, precizovat metodiku koordinace v rámci semestru, protože zatím máme zde ty tři pilíře, ale ty tři pilíře nejsou dobře jaksi v dobré sekvence, sekvenci, i když se považují za propojené, integrované. A proto by bylo dobré, abychom vytipovali klíčové sektory Eh, připomen, určitě vám připomenu, že to jsou eh, služby, eh, sektor služeb v širokém slova smyslu, potom je to, jsou to především finanční služby konkrétně, potom doprava, energetika a digitální trh. To jsou tedy ty klíčové oblasti agendy. Já myslím, že by bylo užitečné ještě doplnit další eh, agendy, kde bychom prováděli vyhodnocování, a to především s ohledem na ochranu spotřebitele, abychom se na to podívali, jak to funguje z pohledu jak občanů, tak i zaměstnanců pracujících, protože to jsou ti, kteří participují na tvorbě jednotného trhu. A proto bychom měli především řádně zvážit, a dát řádnou váhu právům, právům všech eh, účastníkům jednotného trhu, tedy eh, všichni eh, jsou pro nás důležitými subjekty a měli bychom i se zamyslet na tom, jakých práva jsou zastupována, chráněna, tedy myslím tím práva jak individuální, tak i kolektivní. Zpráva Šváb, tak ta právě zanalizovala, jak je vývoj návrhu v rámci Single Market Act a i v té druhé verzi Single Market Act, to je druhá verze, která nedávno byla předložena, tak zde my tedy díky tomu se můžeme vrátit k obsahu a podívat se na hodnocení této věci již E, s větším základem informací, které máme. Potom bychom měli i zanalizovat nástroje vnitřního trhu, to bude další fáze. My bychom měli se podívat na ty nástroje, které se používaly již v minulosti, ale je třeba se i zamyslet nad novými formami kontroly a prověřování, a e, tak abychom byli schopni je vzít i vyhodnotit z pohledu toho, jak to vidí spotřebitelé, protože nebude stačit pouze výlučně eh, to vyhodnocovat kvantitativně či statisticky. Ne, potřebujeme také i získat úsudek, meritorní úsudek od mm, eh, jednotlivých spotřebitelů, kteří se budou vyjadřovat k jednotlivým těm komponentám vnitřního trhu, takže to by měl být náš referenční rámec, hlavní referenční rámec, protože spotřebitelé jsou pro, pro nás ti, kterým je určen mm, tento trh, respektive kterým je určena činnost našeho výboru. Zde mm, do 15. října předložím návrh textu a poté mm, budeme mít patřičnou dobu, abychom mohli diskutovat, poněvadž prezentace pozměňovacích návrhů se plánuje teď na 15. listopadu. Já říkám, že se to tak plánuje teď, protože pokud Evropská komise do té doby nepředloží ještě svoji eh, výroční analýzu růstu tak bychom měli se zamyslet nad nějakým náhradním termínem pro pozněvací návrhy, tak aby e, i chom mohli e, řádně zohlednit právě to e, hodnocení růstu ze strany komise. Takže prozatím 15. říjen pro návrh a pozněvací návrhy 25. listopadu, 25. listopadu, s tím, že 25. listopad zatím není nejisté datum, to by se mohlo změnit podle toho, jak Evropská komise předlaží svou zprávu o růstu a pokud náhodou to bude tedy jiný termín, než jsme plánovali, tak může dojít k posunu toho termínu pro pozměňovací návrhy. Já tady bych asi nic k tomu nedoplňoval, já myslím, že ještě bude příležitost se k tomu vyjádřit, až se budeme zabývat konkrétním návrhem a pozměňovacími návrhy, až budeme pracovat na kompromisech. Jenom tedy tady bych skončil a dal bych slovo těm, kteří si přejí eh, zde některé eh, politické skupiny, respektive stínoví, tedy z nich by asi chtěli slovo. Takže prosím nejprve kolegyně Hanzlik za EPP a poté Caki Markakis za ALDE. Eh, děkuji bardzo, paní převodní. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda pohovořila rovněž jménem kolegy Andrase Švábe, Švába, který je koordinátorem EPP a rovněž je zpravodajem pro zprávu o nařízení o dohledu na vnitřním trhem. Chci upozornit na to, že význam jak evropského semestru, tak dohledu nad trhem a mám velikou radost, že k tomu rozhodnutí, které umožňuje um, připravit zprávy v této oblasti, že opravdu na to došlo. Já bych jménem pana Švába ráda pár věcí na úvod zde předeslala. Za prvé, je velice důležité, aby ta zpráva pana Švába z loňského roku byla plně vzata v úvahu a prosazena v tom smyslu, že musíme velice důkladně provést analýzu a e, rovněž jak vnitřního trhu, tak e, prostudovat, jak se projevuje, protože zatím bohužel vnitřní trh, co by silný pilíř, vlastně není k dispozici. A proč tomu tak je? Za druhé, takovýto silný pilíř je absolutně nezbytný k tomu, abychom mohli kontrolovat dodržování pravidel, na jejich základě tento trh funguje, a zároveň je prosazovat. A ta pravidla jsou rozhodující proto, aby tento vnitřní trh byl konkurenceschopný, konkurenceschopný, vytvářel pracovní místa a fungoval řádně. A pan Šváb upozorňuje na to, abychom toho dosáhli, tak je nutné, aby ta doporučení, se kterými přichází Evropská komise vůči všem členským státům, se zaměřovaly spíš právě na ty aspekty vnitřního trhu. Kromě toho by členské státy měly se více zasazovat aby byli schopni ta doporučení provádět a ne, aby je případně zamítali nebo se k ním stavěli negativně a tak dále. Si z nich vybírali tak, jako například v případu Francie. Ano, pan Šváb přiznává, že Evropská komise už začala uplatňovat určitá doporučení z jeho zprávy. Například ta takzvaná sweeps, čili ty hromadné kontroly webových stránek eh, v internetu. My se zároveň snažíme získat klíčové údaje z té studie, která byla naplánována a která by měla následovat po té poslední zprávě. A ještě závěrem. Moje skupina, stejně jako pan kolega Šváb, doufáme, že budeme schopni pokračovat v tom, jak budeme prosazovat takové nosné stanovisko. A naše politická skupina doufá, že bude moci konstruktivním způsobem spolupracovat právě v rámci tohoto výboru v této záležitosti. Děkuji, pane předsedo. Grazie a lei per l'Alde Prego. Pan Chacimarkakis. Děkuji, pane předsedo. A myslím, že eh, kolegové, kteří se tím zabývají, až tolik nechápou význam této zprávy. Eh, poslední několik let se zabýváme problémem zadluženosti států. Eh, kvůli tomu vznikl evropský semestr. Ehm, a zdá se, že jsme v podstatě zapomněli na to, že e, nízký hospodářský růst, nízká produkce vedou právě k vysoké zadluženosti. A zapomněli jsme na to, že to úzce souvisí s jednotným trhem. Já myslím, že je naprosto logické, že se zde začínají právě zohledňovat aspekty jednotného trhu a že zde začínáme vidět souvislosti. Uh, Kolega Šváb už to jasně řekl ve své zprávě. Jde zde především o implementaci, ale nejenom o to. Myslím si, že při 20. výročí vnitřního trhu a při 10. výročí měnové unie se musíme zamyslet nad tím nejenom, jak implementujeme, ale také, jak nalezneme rovnováhu. Já Mám úzké kontakty se dvěma členskými státy a, oba z nich v podstatě představují extrémní varianty. Řecko přišlo o miliony pracovních míst v posledních e, letech, zatímco v Německu e, za poslední rok by vzniklo e, půl milionu nových pracovních míst. A to je vývoj, který možná v krátkodobém výhledu je udržitelný, ale dlouhodobě nikoli. Když se podíváme na to, jak jako Evropané postupujeme, máme sice takzvaný scoreboard. Poslední scoreboard je z 19. února 2013. A vidíme, že v tomto scoreboardu, v této srovnávací tabulce se ukazuje, že agresivní exportní politika uvnitř vnitřního trhu je sice kárána ze strany komise. Nicméně je jasně vidět, že eh, pro Německo je to dobré, Německo má velký eh, nadbytek eh, obchodní bilance, ale v podstatě Německo ignoruje eh, toto kárání ze strany komise. Když děláme srovnávací tabulky, když hovoříme o tom, co by bylo dobré, je nutné, aby zde byla implementace, protože ve chvíli, kdy eh, komise někoho pokárá, kdy něco skritizuje a eh, členský stát to naprosto ignoruje, potom můžeme naprosto zapomenout na nějaké vyrovnání uvnitř v Evropě, protože pokud se to nebude respektovat, bude cházet k tomu, že periferie se bude stále více vzdalovat eh, centru a situace se tam bude zhoršovat. Je nutné eh, podívat se eh, na to, aby existovalo určité vyrovnání, aby lidé například jezdili více na jich na dovolenou, aby ty peníze, které vzniknou, ten přebytek, který vznikne v centru Evropské unie, aby byl právě také přenášen do periferií. Pan Koferaty myslím se, by se ve své zprávě měl zamyslet nad tím, jak parlament může jasně vyjádřit svůj názor. Je v každém případě nutné tlačit na komisi, aby dělala všechno to, co slíbí. Jinak eh, zde bude docházet jenom eh, k vyhazování peněz daňových poplatníků. Děkuji. Gráci, Děkuji. Ještě je zde někdo z kolegů, který by si přál vzít slovo? Pokud ne, tak bych chtěl požádat zde zástupce komise. Zdali zástupci komise zde přítomní by se chtěli vyjádřit k tomu, co právě slyšeli. Mi pare di no. Zdá se, že ne. Bene, allora mi ridò la parola. Takže opět dám slovo sám sobě, velice stručně souhlasím s eh, poznámkami, které jsem slyšel od eh, řečníků zde. Ano, skutečný problém je problém to, abychom zajistili určitou konsistentnost tohoto třetího pilíře jednotného trhu, parlament koncepčně řečeno a náš výbor, ale i rada a komise eh, tedy souhlasí s tímto požadavkem a teď jde o to Mm, převést to do praxe, protože zatím praxe neodpovídá teorii. Měli bychom tedy eh, tuto propast překonat a právě o to jde, abychom ve všech eh, částech aplikovali zprávu Schwab a posílili evropský semestr a jeho schéma, abychom, to, abychom zajistili propojení politik, ekonomiky, ekonomik, ekonomik a tedy hospodářských eh, eh, politik se politikami sociálními a s politikami vnitřního trhu. Měli bychom se o to pokusit, uděláme to společně a chci připomenout eh, zde, že jak jsem již řekl, 15. října ehm, předložím zprávu, návrh a do 25. listopadu, pokud nedojde k časovému posunu na straně komise, tak budete mít tedy lhůtu eh, na předložení pozměňovacích návrhů. A tímto můžeme přejít k dalšímu bodu programu. O, tak, nemusím si dávat slovo, protože ho mám. Je to eh, stanovisko, mm, kde jsem mm, navrhovatelem a je to stanovisko týkající se směrnice o vykazování nefinančních informací ze strany velkých společností či koncernů, tedy skupin. A e, výbor Jury jako výborem příslušným, my jsme e, připravili stanovisko. Tato směrnice vznikla podle mě díky přirozenému vývoji dvou stanovisek, která byla odsouhlasena v červnu parlamentem, a to o sociální a společenské odpovědnosti podniků. A je to e, dokument, tedy, e, který předložila komise. Jak víte, e, sociální odpovědnost podniků, takže ty postupy, praxe, které podniky zavádějí dobrovolně a zde to v Evropě, to má již dlouhý původ, v podstatě to byla jedna z inovací, hlavních inovací Bílé knihy Jacques Delorse v roce 1993. Eh, a poté eh, se postupně realizovaly určité postupy, intervence ze strany Unie, a i e, parlament a komise tedy se do toho zapojili, ale zatím to pořád bylo jen dobrovolné. A mm, i sociální odpovědnost e, podniků spíše tedy byla otázkou jejich dobrého jména. Mm, mm, a ten vývoj nebyl lineární, protože došla, docházelo i okamžikům určitého ústupu, e, kdy ty politiky se skoro neaplikovaly. Důvody možná i vyplývají z určitých rozporů, ke kterým došlo, a to především kolem roku 2000, kdy, kdy se to týkalo těch velkých skupinu, které, skupin koncernů, které mm, předkládali sice krásné zprávy o tom, jak se sociálně chovají dobře a korektně, a potom ta praxe byla jiná. Třeba velké, tedy petrojelářské firmy, které měly nádherné výkazy, ale které nesly velkou odpovědnost a e, za znečištění Severního moře hm, hrozným způsobem, protože převáželi ropu na tankerech bez jakékoliv zabezpečení či jakýkoliv záruk, že by vůbec respektovali životní prostředí, anebo ty různé oděvní společnosti, které tedy tvrdili, jak jsou sociálně odpovědné a potom tedy zneužívali, zaměstnávali děti ve třetích zemích, daleko od Evropy. A to všechno mm, způsobilo určité potíže eh, s aplikací této praxe sociální odpovědnosti. Takže nyní ale došlo k takovému pozitivnímu vývoji, protože komise e, e, předložila návrh, což vedlo ke dvou stanoviskům parlamentu a zde i teď máme zde tu směrnici o nefinančních informacích, výkazech. To je téma, kterým se zabýváme v tomto stanovisku a budeme se snažit obohatit návrh komise. Takže zde je to návrh, který je dobře konstruován, je to pozitivní rámec, i záměry jsou dobré. Komise tedy mm, bych vychází z dobrých premis, jde o to garantovat maximálně možnou transparentnost eh, při chování podniků, eh, tak, aby to bylo ku prospěchu všech stakeholders, jak tomu říkáme, a to především ku prospěchu spotřebitelů, protože to je v agentě našeho výboru. A tudíž zde půjde o to, podle mě, provést ale určité změny, tak abychom mohli eh, tedy eh, zajistit určitý komplexní záběr, záběr tohoto návrhu. Jsou to změny, které podle mě by byly užitečné a které by byly v souladu i s danou s daným kurzem, na který nastoupil náš parlament, tak to se týká především toho jednak stanovení těch eh, limitů, těch hranic. Zde komise navrhuje eh, pro určení velkého podniku 500 zaměstnanců. Já si myslím, že by se to mělo snížit na 250 zaměstnanců, eh, protože 250 zaměstnanců to je limit, se kterým pracují další právní akty Unie a podle tohoto kritéria se určuje velikost podniku. Takže nechápu proč, z jakých důvodů právě pro hospodářskou činnost je to 250, když to pro sociální vykazování nebo sociální záležitosti to by mělo být 500. Potom eh, větší, exaktně, lepší, exaktnější eh, definice rizika rizikového chování podniků. Zde máme i určité již guidelines, eh, které chceme eh, přijmout, tak aby ty informace, které potom podniky budou zveřejňovat, aby byly homogenní, aby bylo možné je porovnávat a prověřovat. A tyto povinnosti by se neměly týkat pouze velkých podniků, ale tak, jak jsme to udělali i v nedávné diskuzi o veřejných výběrových zakázkách, tak by se to mělo týkat celého řetězce těch subdodavatelů, i zde by bylo nepochopitelné, protože pro jakékoliv občana v Evropě, že podnik, eh, tedy podnik A se chová dobře a potom stejný podnik v podstatě by nemohl kontrolovat, eh, jak se chovají subdodavatelé, kteří s ním spolupracují na nějaké veřejné zakázce, protože často ten dodavatelský řetězec je dost dlouhý. Je třeba tedy vymyslet určité kontrolní mechanismy, zde my hovoříme o samozřejmě neobligatorní činnosti. Podnik, který třeba neposkytne tyto informace, tak by měl vysvětlit, proč to nedělá, sice, ale automaticky to není povinné takovéto informace vykazovat. A, e, takže Myslím si, že toto je velice významná směrnice, a to nejenom proto, abychom posílili oživení e, e, těch politik sociální odpovědnosti, ale i protože naše politiky, které jsou významné, tak jak takže od samého počátku až po Lisabonskou smlouvu, tedy to vždy byly tedy politiky sociálního charakteru, i když někdy byly trochu upozadněny. Samozřejmě velice mě zajímají vaše připomínky a velice rád spolu se všemi budu hledat Eh, návrhy, které ještě posílí tuto směrnici, tak aby to bylo v souladu s některými dalšími tématy, která se již dotýkají v podstatě těchto politik, eh, ke kterým se vždy náš výbor eh, mm, vyjadřoval zodpovědně a vždy s takovým širokým záběrem, to znamená, eh, nezaměřovali jsme se na nějaké tedy jenom takové krátkodobé výhledy, takže očekávám vaše připomínky a vaše pozměňovací návrhy. Deadline termín je 15. říjen, a, hm, takže proto začínáme teď touto diskuzí. A já dám tedy slovo nyní stínovým, kteří jsou přítomni za EPP paní kolegyně Pěte Kajnen, prosím. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Omluvte mě, že s ohledem na moje politické zkušenosti a na moje vzdělání um, mám také odpovídající připomínky. Mám totiž zkušenosti eh, z některých společností, eh, ze správních rad společností. A to také odráží právě se v mých připomínkách. Za prvé, myslím si, pane zpravodaji, že jste do posud odvedl velice dobrou práci, pokud jde o základ zprávy a to Dobrou práci odvedla také komise. V tuto chvíli se zdá rozumné, abychom měli rovné podmínky pro všechny a abychom měli v celé EU stejné požadavky na podávání informací. Takže e, doplnění směrnice o účetnictví by tedy bylo rozumné. E, chybí zde ale jedna zásadní věc, a to jak ve zprávě, tak v návrhu komise. Nejsem si ale jistá, co s tím můžeme udělat. Pokud přístup zahrnuje dobrovolnost a zároveň máme různé systémy podávání informací, potom, myslím, máme velký problém. Pokud se na to podíváte z pohledu společností, potom je zásadní, aby informace byly srovnatelné. To je důvod, proč máme směrnice o účetnictví, tak abychom měli stejná pravidla pro všechny společnosti o tom, jak podávají on informace. A také proč máme IVRS. Důvod proto je, aby investor mohl porovnávat mezi společnostmi a jejich kroky. Pokud ale existuje dobrovolnost a pokud existují různé základy pro podávání informací, potom je zde problém. A k čemu to vede? Pro veřejné mínění, pro veřejnost je tak těžké zjistit nebo říci, které informace jsou relevantní. Z pohledu investora, pokud byste byli investory, potom byste měli nejrůznější způsoby zveřejňování informací, místo integrovaného podávání informací a poté byste měli informace týkající se finančních e, závěrek. A pokud máte e, spolehlivé finanční závěrky, potom investoři se podívají na finanční závěry, e, závěrky. A nicméně finanční závěrky v podstatě nezohlední dlouhodobá rizika. Můžete mít dobrou společnost, která nemá tak velké zisky v současné době, ale investuje do budoucnosti. Eh, soustředí se na udržitelnost, eh, soustředí se <clears throat> na jiné hodnoty do budoucna. Ale pokud nebude možné tyto dvě společnosti srovnat, pokud nebudeme mít integrované informace, vždycky zde bude riziko, že investor nebude moci um, si vybrat tu uh, eh, trvale nejudržitelnější společnost. Co to znamená? V dlouhodobém výhledu bychom kromě KPI měli mít jednotná pravidla pro zveřejňování informací. A to by mělo, měla být nedílná, povinná součást zveřejňování informací eh, pro velké společnosti. Nemáme dobrovolná pravidla pro účetnictví například. Jsou také povinná. Já chápu, že je to problematická věc z politického hlediska, ale když děláme jenom tyto malé krůčky, vlastně zavádíme uh, byrokracii navíc, kterou se snažíme omezovat. Zavádíme zde požadavky na zveřejňování informací, pro společnosti, nicméně nezískáváme informace, které by měly nějaký relevantní dopad na rozhodování investorů nebo které by nějak podporovaly naše dlouhodobé cíle. A zároveň se zde nezajišťuje, nezajišťují rovné podmínky pro všechny společnosti. Nevím, jak bychom to v tuto chvíli mohli vyřešit. Vím, že abychom něčeho takového dosáhli, musíme vyjednávat s radou a e, také existují různé názory mezi společnostmi. Takže asi bude těžké toho dosáhnout nyní v rámci těchto požadavků na zveřejňování informací. Ale já doufám, že se nám podaří společně s radou a s komisí stanovit datum na přeskum a dohodnout se na tom, abychom měli eh, závazný základ pro zveřejňování informací a abychom měli jasné pokyny za čtyři nebo pět let. Nechávám to na vás, zda je to něco, co bychom měli zvážit. Grazie, ci sono colleghi che... Děkuji. Ještě jsou zde kolegové. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já zde zastupuji pana Krojcmana, který je naším stínovým zpravodajem. Téma korporátní sociální odpovědnosti, to je téma, kterým se v parlamentu často zabýváme. To zdůrazňuje, že aktivity podniků jsou stále důležitější a e, je o ně větší e, zájem. Sociální odpovědnost podniku není nic nového, je to něco, co už e, mnohé podniky dlouho praktikují. Princip dobrovolnosti je základem. Kdo chce eh, dělat více pro společnost, eh, může to dělat, ale mělo by to být na podniku. V návrh komise se ale vzdaluje od dobrovolnosti. Pokud se podíváme na hodnocení dopadu, eh, zdá se, že argumentace je trochu vykonstruovaná a návrhy jsou ideologicky motivované. Eh, podniky, které nejsou pod no- drobnohledem veřejnosti, ale jsou vystavené mezinárodní konkurenci, eh, tak jsou zatěžovány další byrokracií a náklady. A to v podstatě odvádí eh, pozornost od těch základních eh, úkolů eh, daných podniků, jako je například produkce výrobku. Komise na komise zde vychází z nepříliš realistického případu a to, že jedna osoba během několika hodin je možná, je, je schopná schrnout nejrůznější informace do jednoho dokumentu. Ale jak, co dělat ve chvíli, kdy je potřeba schrnout informace od ceřiných společností z celého světa, nebo kdy je nutné zahrnout ještě externí auditory. Tolik k tedy k politice nebo teď není ještě něco o politice týkající se rozmanitosti eh, v podnicích. Pan Kreutzmann se domnívá, že kvóty nemají eh, až tak velký smysl, že je důležité nabírat lidi na základě jejich schopností. Dosáhnout eh, nebo snahy dosáhnout rozmanitosti eh, v řídicích orgánech společností eh, se zdají být přetažené za vlasy. Nejdůležitější je mít ve vedení společnosti zkušené lidi s odpovídajícími eh, schopnostmi, které učiní ty, ta nejlepší rozhodnutí pro společnost. Návrhy zpravodaje vidí pan Kreutzmann částečně kriticky, především pokud jde o rozšíření na podniky eh, z 250 a více eh, zaměstnanci. A tím se eh, poškodí konkurenceschopnost, ale naším cílem by měl být pravý opak. Děkuji. Grazie, io non... Děkuji. Tady nevidím další stínové. Ještě kolegyně Kephart požádala o slovo Evelyn. Dankeschön. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaj. Milý Sergio, já se domnívám, že opravdu tento návrh je velice kvalitní sdílím rovněž ten názor, který jste zde vyjádřil, že Evropská komise přišla v zásadě s dobrým návrhem a že je smysluplné přicházet s informacemi k transparentnosti, že je to nutné a e, pan Cimakakis to určitě panu Krojcmanovi předá. On se snaží tady pohrávat s pravidly, které platí v USA, čili například e, kvóty týkající se pohlaví, ale ty už jsou i v USA dokonce mnohem přísnější než ve zprávě Koferaty. Tedy proto nemůžeme hovořit například o nějakém porušování konkurenceschopnosti či omezování ve světovém měřítku. To už je přece přehnané. Naopak ukázalo se, že e, větší transparentnost vlastně vede k upřednostňování těch firm, protože se stále znovu přesvědčujeme, že občané, spotřebitelé, vlastně, že jim na tom záleží, u koho kupují, jak ta firma vypadá, i z pohledu toho, co se děje za tou fasádou. Proto si zejména vážím dvou záležitostí, se kterými přišel pan Koferaty, totiž za prvé, že se snažíme o určitou koherentnost v té legislativě a zavést ten návrh tak, aby platil u všech firm, které mají už minimálně 250 zaměstnanců, protože toto číslo 250 už platí u mnoha jiných právních úprav celoevropských a nebudeme tam zavádět žádný virvál, abychom měli něco 250 a něco ne. No a samozřejmě týká se to i těch ceřiných firm, samozřejmě, protože co mi pomůže, když mě dá nějaké prohlášení o sociální odpovědnosti nebo transparentnosti eh, ta centrála, když se pak ukáže, že u těch ceřiných podniků to vypadá úplně jinak v praxi. Takže tyto dva body vítám zejména, že je tam opravdu pan Koferati zabudoval a předložil. Děkuji vám. No, no, altri Nevidím žádné další kolegy, nevím, zdali zástupci komise se chtějí vyjádřit, prosím. Uh, thank you, chair. Uh, uh... Děkuji. Pane předsedo, rovněž děkuji za zprávu i za vysvětlení komentáře, které jsem si zde mohl vyslechnout. Komise předložila v Dubnu návrh o němž se domníváme, že je velice takový zdravý, nosný krok kupředu v té oblasti sociální odpovědnosti firm v Evropě, rovněž transparentnosti a že to je opravdový faktor v tom každodenním rozhodování rovněž environmentální, sociální aspekty je dokonce něčím, co je prospěšné podnikání a že to vede k lepším rozhodovacím proces procesům a rovněž k udržitelnějším finančním úspěchům v dlouhodobém měřítku. Tak to vypadá přístup komise a podle toho jsme i propracovali to posouzení dopadů a zdá se, že stále více se přesvědčujeme, že i investoři, združení investorů, se na nás obracejí s tím, že i oni potřebují určité informace, které nejsou pouze finančního rázu, aby byli schopni mít patřičný přehled o těch informacích finančních, se kterými už mají styk. Ono je to i pro ně užitečné, aby se mohli rozhodovat, kam svůj kapitál investovat. A mají dojem, že na jedné straně to, co od firm dostávají, je přiměřené z pohledu kvality i množství ve finanční oblasti. Nakonec v té nefinanční oblasti, například sociální či e, týkající životního prostředí, často tam mají určitou mezeru a nejsou schopni plně vyhodnotit, zda tedy investovat do této či oné firmy. Tedy proto se domníváme, že náš přístup je správný. V současné době máme v Evropě 2500 firm, které už jsou plně transparentní v té oblasti environmentální i sociální. To jsou firmy, které už automaticky ve svých výročních zprávách zahrnují i ty informace, o nichž hovoříme. A komise přišla s tou prahovou hodnotou 500 zaměstnanců, což by zvyšlo počet těchto firm na 18 tisíc, což je 600 víc ve srovnání se současným stavem věcí. To si myslíme, že je dobrý takový přechodný krok. Ono už je to žádostivé, už to bude obrovská výzva když se na to podíváme z dnešního pohledu. Pokud bychom opravdu sáhli k té prahové hodnotě 250 zaměstnanců, tak celá tak ten celkový počet firm by bylo 45 tisíc a nevím, zda bychom si byli schopni s takovýmto množstvím, s takovýmto s, takovouto změnou množství firm, počtu firm poradit vlastně, zda bychom to zvládli. Samozřejmě, že nám jde o vyhodnocení techniky přejímání těchto informací a máme i komentáře, i odezvu, která hovoří o tom, že musíme být opatrní, obezřetní a nepřetěžovat firmy. Já bych rád právě tento signál vyslal, že se jedná v zásadě o požadavek vůči velkým firmám. Zatím nechceme zasahovat do provozu malých středních podniků. Samozřejmě je pravdou, že e, ten tradiční práh je 250 zaměstnanců u těch firm, které rozlišujeme z právního pohledu. Ale já se domnívám, že zatím na této etapě přece jen stojí za to zaměřit se nejdříve na ty opravdu velké firmy. A neukládat malým středním firmám nové povinnosti. Jsme přesvědčeni, že právě to, že se to má týkat velkých firm, že bude prostřednictvím této právové hodnoty 500 zaměstnanců jasné všem. Vážíme si i komentářů týkají se aspektů um, ehm, dodavatelského řetězce. Ano, je to pravda, je to potřebné, to jsou informace, které jsou užitečné i pro firmy, i pro investory, no a vlastně pro všechny zainteresované strany. My se domníváme, že se tím zabýváme přiměřeným, účinným způsobem, tím, že se snažíme potrhnout eh, nutnost zveřejňovat informace například týkající respektování lidských práv právě v celém, po celé délce toho dodavatelského řetězce. Právě i otázky týkající lidských práv, jsou na místě a myslíme si, že s nimi pojednáváme přiměřeným způsobem. Zároveň nesmíme opomíje technické problémy, které tady máme před očima, jakmile se pustíme do složité otázky vyhodnocování všech v celém dodavatelském řetězci. Rovněž si potrhnout, že návrh komise je požadavek. Je tedy povinnost, nejedná se o dobrovolnost. Tedy všechny ty informace musí povinně zveřejňovat všechny firmy, které my definujeme jako velké, tedy ne střední a malé. A zatím se to neobjevuje v žádném konkrétním rámci. Nejsme přesvědčeni, že ještě máme nějaké vyzrálé, zatím tedy nemáme zatím vyzrálý rámec, do něhož bychom to mohli zabudovat a umístit. Možná to bude ta další fáze. Zatím si uvědomujeme, že firmy opravdu sami se přesvědčují o hodnotě těch rámců, které jim předkládáme, ať už na národní úrovni nebo na mezinárodní úrovni, celá řada. Například eh, máme vodítka OECD, doporučení OECD, nebo eh, ten globální kompakt eh, OSN. To jsou kvalitní mezinárodní jakoby, už systémy, které existují, i ten systém mezinárodní spolupráce. A pokud zatím my sami nepřicházíme s nějakým takovým konkrétním předlohou, tak eh, nevím, zda se ti opravdu ohrozí ta srovnatelnost. Přece jenom musíme spolehat na dobrou profesní praxi těch firm, na jejich zkušenosti, a na to, že poskytnou informace, které jsou užitečné a které poskytnou i jiné firmy a že přece jen to přispěje k lepšímu rozhodování a že to bude v praxi na trhu přece jen komparativní, srovnatelné ty informace. Děkuji. Děkuji, děkuji komisi i kolegům za připomínky. Ještě za mě dovolte, abych se rychle vrátil ke dvou otázkám. Jednak otázka mm, e, toho limitu, kritéria. Já e, e, doufám, že se mnou bude souhlasit komise a to je, že jste je trochu, je to příliš daleko říci, že mm, tedy do těch 500 obyvatel, že to bude malý podnik v Evropě. Ne. Pokud bychom akceptovali návrh komise, tak by to tak bylo. A to není pouze problém potom s asymetrií, s asymetrií mezi informacemi finančního a ekonomického charakteru a potom těmito doplňujícími informacemi. A zde je riziko. Riziko, ne, že by to bylo úmyslné, já si nemyslím, že to je úmysl. Ale je zde riziko, že v podstatě potom by z toho vyplynulo, že v podstatě eh, tyto podniky, tedy menší, by unikaly těmto předpisům. A potom na druhé straně podniky, eh, které se eh, tedy konsolidují a které bez problémů předkládají, zveřejňují informace, tak přece bychom se neměli bát těchto informací. Zde již určitou dobu a za poslední leta se ten proces urychlil. My v podstatě, na rozdíl od minulosti, v podstatě víme, že eh, investoři i spotřebitelé jsou náročnější, chtějí tedy informace o sociálním chování podniku a mm, i třeba chtějí mm, informace o tom, jaký mají dopad na životní prostředí, jak je to s, s těmi lidmi, kteří pracují pro tyto firmy, jak je to s kolektivními právy eh, osob takže, mm, takže dříve se to tak nepožadovalo. A trh, trh spotřebitelů nyní e, v podstatě e, je trh e, lidí, kteří mají dost velké ekonomické možnosti a tudíž mm, chtějí vědět. Chtějí vědět, jak je to schováním podniků, od kterých si kupují zboží či službu. Před lety mm, to tak nepožadovali a i investoři, ty se nezabývají pouze eh, výnosů finančních, ale skutečně mají velký zájem o to i eh, vidět, že ten podnik se chová pozitivně, zodpovědně a hm, tedy nechtějí investovat do rizikového podniku z tohoto pohledu. A zde chtějí, eh, protože to by bylo pouze krátkodobé. Já si myslím, že tento pozitivní proces je třeba teď posilovat a využít toho mm, mm, pozitivního procesu. A to si myslím, že je i účel této směrnice, ale nebát se zase tolik. Eh, takže naše cesta ještě před námi je velice dlouhou, stejně jako dlouhá, jako řekla kolegyně Pětikainen. A jakákoliv eh, podpora, které se mi dostane od odborníků, jako ona, tak to cením. Já si myslím, že my bychom měli se snažit o jednotné vykazování potom pro všechny. Vím, že ta cesta nebude krátká, že zde hodně mm, subjektů tomu chce odolávat, ale sjednotit informace to samozřejmě poslouží nám, spotřebitelům, že budeme mít lepší povědomí a budeme si lépe tak vybírat, ale také i je to důležité pro regulaci trhu, po, pro pozitivní regulaci na trhem a bude to mít i pod, přidanou hodnotu pro podniky, pro konkurenceschopnost, protože, mm, protože zde, když se bude zvyšovat transparentnost, tak to je přece konkurenční výhoda. A jinak zde by došlo k narušení trhu. Takový paradox. Ty podniky, které se nebudou chovat tak dobře, hůře, i když respektují, živ... protože nerespektují tolik práva osob, eh, životní prostředí a tak dále, tak v podstatě z toho nebudou mít eh, žádnou výhodu vlastně z to chování. Já tedy mám pevné přesvědčení, že jednotné vykazování pro všechny. To určitě je náš konečný cíl, i když já samozřejmě jsem ochoten hledat kompromisní řešení, tak jak i vyplnulo z předchozí diskuze. A jde nám o to udělat určitý krok vpřed na této cestě. Jde o to, aby to bylo pozitivnější, užitečnější a abychom využili nebo udělali to maximum, co lze v tomto okamžiku. A já tedy s velkým zájmem budu očekávat na vaše pozměňovací návrhy, o kterých budeme diskutovat, budeme diskutovat o kompromisech, takže tím vám chci poděkovat a uzavřeme tímto tento bod programu. A máme 10 minut, jsme napřed, já doufám, že to není snad žádný problém s komisí. Takže tímto můžeme přejít ke prezentaci komise o nebo elektronické fakturaci kdy komise nám předloží hodnocení dopadu. Je to první výměna názorů. Máme zde komisi zastoupenou? Nebo bychom měli přerušit na chvíli? Non sono ancora arrivati, sono, sono passata, comunque bisognerà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 A protože mm, mm, sice tady to, co máme v programu, to je přece indikativní pro nás, i pro ně by to tak mělo být, i když oni to spíše považují asi za závazné, i když objektivně by to tak být nemělo. Takže počkáme pět minut a pak budeme pokračovat. Doufáme, že do té doby dorazí komise, tedy zástupce či zástupci komise. Takže ještě trochu trpělivosti. Mnohokrát děkuji. Eh, usaďte se prosím, můžeme se vrátit zpět k naší práci. Máme zde zástupce komise. Děkuji, že jste přišli na naši schůzi. Předám vám hned slovo, abyste nám představili komisi o eh, posouzení dopadů týkající se elektronické fakturace při zadávání veřejných zakázek. Děkuji, eh, pane předsedo. My jsme eh, brali doslovně to načasování eh, v programu, takže se omlouváme za spoždění. Během následujících 15 minut bych vás chtěl stručně provést několika slajdy, kde budeme hovořit o elektronické fakturaci a o obsahu směrnice o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Už to funguje? Je to dobré. Jaká je tedy motivace? Doufali jsme, že dojde k výraznému snížení nákladů a ke zjednodušení administrativní zátěže, pokud se zavede elektronická fakturace při zadávání veřejných zakázek. To je určitě velice eh, vítané ze strany malých a středních podniků, zvyšuje to také transparentnost, ehm, provádění auditů a vysledovatelnost. A samozřejmě v neposlední řadě eh, je to také důležité, že to má pozitivní vliv na životní prostředí. A konzultace nebo e, návrh komise vyvolal velký zájem zainteresovaných stran. Je důležité vnímat to v širším kontextu digitální agendy, digitálního jednotného trhu a elektronické zprávy. Tato iniciativa intuitivně očekáváme, povede e, k efektivnímu využívání zdrojů, nicméně může nastat problém s tím, že členské státy e, budou vytvářet určité překážky jednotnému trhu. Podívejme se na kontext. Myslím si, že celé politické spektrum nás podpořilo. V červnu jsme získali podporu Evropské rady. V dubnu 2012 vydal usnesení Evropský parlament iniciativa byla také zásadní v rámci Single Market Act 2, akt o jednotném trhu komisaře Barniera a rovněž eh, tato naše iniciativa byla podpořena v rámci ročního hodnocení růstu v roce 2013. Eh, byla provedena veřejná konzultace, nebyla to eh, konzultace pouze prostřednictvím otázek, ale také prostřednictvím například konference, která se konala před dvěma týdny. Účastnil se jí pan Harbour. Eh, týkala se elektronické fakturace a elektronického zadávání veřejných zakázek. Je zde silná podpora pro tuto iniciativu pro používání elektronických eh, veřejných zakázek a elektronické faktuace. Samozřejmě zásadní otázkou je interoperabilita a to je důvod, proč se domníváme, že zainteresované strany podporují tento typ fakturace při zadávání veřejných zakázek. Ehm, na pracovní úrovni jsme také nezačali od nuly. Ehm, komise už předtím měla celou řadu iniciativ. V roce 2010 byla, bylo vydáno sdělení. Také existuje ehm, fórum, vícestrané fórum týkající se elektronické fakturace. Další důležitou věcí je směrnice Rady o společném systému pro DPH. Eh, eh, také existuje sdělení strategie pro elektronické zadávání veřejných zakázek a celá řada eh, projektů, které spolu financuje komise o elektronické fakturaci. Jaká je situace nyní? Elektronická fakturace je velice eh, dobrá myšlenka a členské státy eh, činí odpovídající kroky, vytvářejí nejrůznější standardy a akční plány na národní úrovni, ale samozřejmě to dělají nekoordinovaným způsobem. A my máme obavy, že by to mohlo vést eh, k vytvoření systému, který nebude příliš interoperabilní to by samozřejmě mělo negativní vliv na přeshraniční eh, veřejné zakázky. My doufáme, že eh, pravidla komise by situaci zlepšila, eh, protože bez toho by zde mohlo dojít k tomu, že vzniknou systémy, které mezi sebou nebudou komunikovat, které budou velice složité a neumožní ehm, účast malých a středních podniků, pro které je náročné zohledňovat nejrůznější platformy a různé režimy. Takže co zahrnuje návrh směrnice? Pokud je o rozsah, týká se pouze faktur, které se předkládají v rámci veřejných zakázek nebo v rámci směrnic o veřejných zakázkách. Také se to týká pouze faktur podávaných veřejnému sektoru. Zahrnuje to ale veškeré úrovně národní, regionální i místní. Jak se bude rozvíjet standard? Standard by měl rozvíjet eh, cen, který bude vycházet eh, z existujících eh, specifikací a z nejlepších zkušeností a zároveň bude zohledňovat existující systémy v členských státech. Eh, cen by se měl pokusit dosáhnout optimálního systému, vytvořit optimální systém, eh, který se také pokusí zohlednit to, co už v členských státech funguje. Důležité je také to, že v tuto chvíli společnosti nenutíme k tomu, aby posílali elektronické faktury, ale budeme požadovat od eh, veřejných orgánů, aby byly schopné přijímat elektronické faktury. Přechodné období, jak vidíte na, na slajdu, je čtyři roky. A poslední slide, ten pouze schrnuje eh, nejdůležitější informace. Doufáme, že v budoucnosti tento způsob fakturace bude hlavním způsobem fakturace. Veřejnost očekává, že k tomu dojde. Doufáme, že tato ehm, motivace v rámci veřejných zakázek se poté rozšíří také do ostatních eh, odvětví a že se elektronické fakturace budou využívat stále více. Mnohokrát děkuji, rád odpovím jakékoliv vaše otázky. Prego, c'era kolega Colin Lange. Prosím, ano, eh, o slovo požádala kolegyně Lange. Dank für die... Srdečně díky za tento přehled. Já jsem právě minulý týden už se se zpravodajem kontaktovala, abych si mm, udělal takový přehled, zda je, se jedná o správnou věc, ta interoperabilita, aby byla sjednocena, aby vše bylo zjednodušeno. Rovněž musíme vítáme, že se jedná o text krátký, stručný, věcný, pouze devět článků. Trochu pochybuji, zda ta vytyčená cesta je správná. Zda by nebylo lepší, kdybychom měli kritéria nejdříve pro ty normy a potom bychom se začali uh, vyptávat, jakým způsobem to prosazovat a zda by to vyhovovalo například ať už obcím, malým středním podnikům a tak dále. Ale zatím to vypadá tak, že se spíš přesvědčíme, zda je tomu tak později. Já ale, když se na to dívám, tak už to budu takto akceptovat, ale přesto si myslím, že bychom si nejdříve měli podívat na to, jak budou příklad, jak budou vypadat příklady těch některých norm, abychom věděli, o čem budeme hlasovat. A jinak eh, máme tedy už země Dánsko, Švédsko, Finsko, Eh, Rakousko, Itálie. V Německu to platí pouze pro velké podniky. Možná se můžeme v těchto zemích informovat, jak vypadají kritéria u nich, abychom zbytečně nepřicházeli s něčím, co naopak bude odporovat vytyčenému cíli. 48 měsíců období na prosazení mě připadá trochu krátké a jinak ten časový plán je velice tedy ambiciózní ambiciozní. Já už bych měla předložit zprávu za 14 dní a já jsem zatím měla dva eh, dvě jednání. Zítra ve Štrasburgu se ještě na to podívám a podle toho, jak to bude vypadat, tak pokud se tomu mám věnovat, tak tomu chci pak věnovat i ten čas a to uvidím, zda je to tedy uh, vůbec reálné, abych se zhostila to v tom eh, termínu. Vím, že na to spěcháte, že je to důležité, ale přece jen se jedná o seriózní věc a pokud já k tomu mám seriózně přikročit, tak těch 14 dnů to nevím. Takže uvidím ještě, zda to přijmu takto. Grazie. Děkuji. Ještě kolegyně Rule. Já bych k tomu paní kolegyně Lange ráda e, řekla, že já vás podpořím, těším se na spolupráci. My tradičně spolupracujeme vždy velice dobře, takže uvidíme. Zda, když nás někdo se snaží do toho korzetu navlídnout, zda se nám to opravdu takto těsně podaří. Já bych chtěla využít příležitosti a položit otázku. Velice jednoduchou, možná banální na komisi a to vzhledem k hypotéze, která již byla prezentována, vy jste řekl, že, ta, že to je dost problematické. Využití tohoto procesu jenom pro veřejné zakázky eh, nemůže to eh, se stát to nějaký problém, protože v podstatě to jsou podniky, které mají širší činnost a tudíž vlastně by museli potom dělat věci odlišně. Tady by museli se ty hm, držet eh, jiných tedy procedurálních postupů. Nebylo by lepší tedy nějak eh, si říci, že tento postup se zavádí, zavede pro všechny veřejné zakázky, pro, všech, pardon, pro všechny zakázky, veřejné i soukromé. Já zde nevidím žádné další kolegy zapsané. Já jsem jenom chtěl říci, Eh, tedy toto a možná vy zareagujete na mm, připomínky. Ano, to je velice logická otázka, ale my vždycky eh, jdeme krok za krokem. Máte pravdu, tam budou s tím spojené nás, nás, náklady, protože ty firmy budou muset mít několik systémů zároveň. Ale eh, takže jste vnučit takový režim a zcela podstatě integrovat veškeré eh, systémy na všech úrovních, tak to se mě jeví jako disproporční. Nevím, zda vůbec na to bychom měli Eh, právní základ, eh, protože my pouze v těch zakázkách se týkáme veřejných a státních orgánů, protože soukromé firmy také poskytují tedy různé eh, zboží a služby podle různých standardů, takže nám jde o to o mít opatrný přístup krok za krokem. Ano, máte pravdu, tam budou určité náklady navíc pro ty podniky, protože budou muset mít několik těch systémů. Děkuji za odpověď. Ještě bych chtěl připomenout tady, že i zde mm, tady kolegům, kteří jsou přítomní, i těm, kteří nás sledují eh, na internetu, že, eh, koleg, že práce kolegyně Langer je velice tedy Eh, napnatá, protože máme tyto eh, lhuty. Výměna názoru, k tomu by mělo dojít 4. a 5. listopadu. Výměna názoru. A deadline pro pozměňovací návrhy 7. listopad. Eh, Diskuse o pozměňovacích návrzích 27. a 28. listopadu. Diskuze o kompromisech 16. prosince a hlasování ve výboru 17. prosince. Takže vidíte, že to jsou velice těsné lhuty pro normální činnost, tak jak by to mělo být tady, ale samozřejmě zde kolegyně rozhodne, jestli tady je to možné, ale v každém případě to, co jsem přečetl, tak to je harmonogram těch příštích etap já chci poděkovat komisi a kolegům, kteří zůstali. A poslední bod na programu v podstatě již není, takže můžeme uzavřít. A jenom bych řekl, že příští schůze výboru je 14. října odpoledne od 15 do 18.30. Děkuji a hezký večer přeji všem. Super.